Herr Präsident! So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Zahajuji zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Máte nějaké námitky? Nikoli. Tímto je zápis. Byla zde nějaká námitka? Nikoli. Takže tímto je zápis schválen. Další bod na pořadu jednání je rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu podle článku 122 jednacího řádu. Nejdříve případ Gilada Šalita. A nyní za autory pan Belder dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V 8 hodin dnes ráno zde v parlamentu jsem se podíval na stránku Gilada Šalita. Jedna věc se mě velice dotkla. již čeká 350 dní, 13 hodin a 30 minut a 42 sekund, aby byl propuštěn. Celou tuto dobu byl neměl přístup, neměl kontakt se svojí rodinou, se svými bratry, sestrami, rodiči. Na jeho webové stránce je citát z Bible týkající se toho, že buďte v kontaktu s Bohem, poté budou vaše děti, děti osvobozeny. Modlete se k Bohu. A my se domníváme, že a musíme věřit v izraelského Boha, pokud chceme, aby byla tato osoba propuštěna. Pane předsedo, vážení kolegové, dnes odpoledne hovoříme o případu Gilada Šalita. Včera odpoledne měla izraelská delegace zvláštní schůzi. My jsme řekli Noamovi Šalitovi, že propuštění jeho syna Gilada Šalita je také otázkou, kterou chceme řešit my. Já doufám, že tato rozprava a naše usnesení vyšle jasný signál. Signál, který bude požadovat reakci ze strany vysoké představitelky pro zahraniční politiku Evropské unie. Včera jsem hovořil osobně s paní Eštnovou a řekl jsem jí, že chápeme otázku Gilada Šalita jako otázku, kterou my musíme řešit. Je třeba, aby Evropa učinila odpovídající kroky na Blízkém východě. Naše myšlenky jsou s Giladem Šalitem a jeho rodinou. Budeme se za něj i nadále modlit a doufejme, že se podaří, aby byl propuštěn. Mnohokrát děkuji. Dále kolegyně Rýs dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Bylo mu 19 let, když byl unesen Hamasem při nedaleko Gaze, bylo to v Izraeli, v Kibucu, kde jeho jednotka působila. Čtyři roky, čtyři roky po tomto únosu nemá možnost návštěvy lékaře, advokáta, žádná pošta, žádný proces, žádná ženevská úmluva pro Gilada Saleta. To znamená, že skutečně je to člověk, který bohužel pouze byl to velice jemný člověk, velice eh, skromný. My jsme měli možnost setkat se s jeho otcem, který eh, navštívil náš parlament, člověk, který miluje fotbal, který se chce vrátit do normálního života. Čtyři roky už byl odtržen od normálního světa, od své rodiny. Nebudu hovořit politickým hlasem. Ráda bych hovořila o tomto konfliktu na Blízkém východě, o výměně eh, zajaců. My Evropský parlament vás žádáme, abyste pomohli tomuto mladému člověku vrátit se domů. Je to mladý hm, člověk, který má dvě občanství, izraelské i francouzské. Já jsem napsala dneska společně s mými kolegy eh, za šest za šest eh, eh, našich politických skupin. Všichni tito kolegové jsme napsali paní Eštonové dopis, ve kterém velice jasně požadujeme o to, aby navštívila Izrael, aby navštívila Gazu příští týden. Opravdu doufáme, všechno bude pouze na ní, aby žádala osvobození tohoto člověka na základě našeho mandátu, naší rezoluce. My 500 milionů evropských občanů jí dáváme tento mandát, aby bojovala za jeho propuštění. Děkujeme, paní kolegyně Rees. Dále jeden a půl minuty kolega Derosa. Uh, thank you, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. A vítám a toto usnesení napříč politickými stranami, které vyzývá k propuštění Gilada Šalita, který byl zajat v roce 2006 Hamásem. Souhlasím s otcem Gilada Šalíta, který poukazuje na to, že se jedná o humanitární otázku, nikoli politickou otázku. A je jasné, že zde dochází k utrpení na obou stranách, na izraelské i palestinské straně. Obě strany musí respektovat ženevské konvence, ženevské úmluvy. Je nepřijatelné, že Giladovi Šalítovi je zamítáno právo a válečného zajatce nemáme informace o jeho fyzickém ani psychickém zdraví. V současné době na 7200 palestinských vězňů je v izraelských vězení navzdory ženevským úmluvám. 44 z nich jsou lidé, a jsou zde také členové palestinské legislativní rady. Goldstonova zpráva jasně říká, že zde dochází k porušování mezinárodního práva. Tento víkend pojede Catherine Aštnová do tohoto regionu a já ji vyzývám k tomu, aby apelovala na zúčastněné strany, aby propustili Gilada Šalita, stejně jako vězněné děti, které by se mohly vrátit ke svým rodinám. Děkujeme kolegovi Derusovi, dále pan Tenok pane předsedo. Gila Chalitíš je zadržován a fanatiky z Hamásu tři roky. Hamas říká, že dodržují ženevské umluvy, že se jedná o válečného zajatce. Nicméně, Izrael se na to dívá tak, že byl unešen. Bez, pohledu, na, bez ohledu na to, jaký má status, tak byl krutě zadržován v Gáze bez jakéhokoliv kontaktu se světem ani s Červeným křížem, což je jasná povinnost podle ženevské úmluvy. Rodina vůbec netuší, jak se mu daří, kromě jednoho videa, kromě toho, že mu Hamas řekl, že je stále živ a zdráv. Pokud Hamas chce, aby jej mezinárodní společenství bralo vážně, měl by přinejmenším ukázat, že podmínky jeho zadržování jsou v souladu s mezinárodním humanitárním právem, ale my chceme více. My chceme, aby byl okamžitě a bezpodmínečně a propuštěn. Já jsem proti dialogu s Hamásem, což je organizace, která chce vymazat Izrael z, mas, z, z mapy, ale pak, když s nimi budeme jednat, tak až poté, co bude propuštěn Gilad Shalit. Děkuji. Děkujeme kolegovi Tenokovi, dále kolegyně Esaja. Děkuji, pane předsedo. Většinou, když tento parlament vydává usnesení a k které souvisí se situací na Blízkém východě, je těžké eh, nalézt vzájemné porozumění. Není tomu tak tentokrát díky kolegům, kteří umožnili dohodu. Situace Gilada Šalida je humanitární otázka a naše společné usnesení zdůrazňuje, že Gilad Šalid byl eh, zajat před čtyřmi lety a je držen na neznámém místě v Kaze. A jeho podmínky neodpovídají žádným humanitárním standardům a porušují se tak ženevské úmluvy. Z tohoto důvodu požadujeme okamžité propuštění Gilada Šalita minimální požadavek je, aby eh, Mezinárodní červený kříž a eh, rodina Gilada Šalita mohly s ním být v kontaktu. Gilad Šalit by neměl být rukojmím eh, Hamásu, měl by být okamžitě propuštěn. To je jasný signál, jasná informace, kterou dáváme do rukou Katrin Aštnové před její návštěvou v Kaze. Mnohokrát děkujeme paní kolegyni Esaja. Dále kolega Hači Georgiu dvě a půl minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Včera společně s ostatními kolegy i já jsem se zúčastnil setkání, setkání s otcem Gelada Šaleta. Myslím si, že je nemožné, abyste nebyli dočeni touto tragédii, tragédii této rodiny. Proto se domníváme, že Gila Chalit tento izraelský voják, který byl unesen 25. června 2006, splňuje veškeré podmínky válečného eh, zajatce v souladu se třetí ženevskou úmluvou. Proto s ním musí být zacházeno humánním způsobem a musí mu být umožněn kontakt s nějším světem, musí mít možnost návštěvy ze strany Červeného kříže a jeho rodina má právo na informace o jeho stavu i na návštěvu. V zajetí doufáme, že skutečně dojde k jeho propuštění. Ovšem, dámy a pánové, aniž bych spochybnil to, co jsem právě řekl, myslím si, že by bylo příliš politické, pokud bychom nahlíželi na tento problém, aniž bychom si uvědomili, že v izraelských věznicích je mnoho palestinských zajaců, kde je rovněž humanitární záležitost, humanitární problém. Gelat Šalit by totiž obdržel velice nesprávné signály, pokud bychom jasně i o těchto záležitostech nehovoří. Samozřejmě, že žádáme jeho propuštění, ovšem bylo by velice nesprávné a vyslali bychom špatný signál, pokud bychom se zaměřili pouze na tento jediný případ a mysleli si, že unilaterálně můžeme dosáhnout nějakého konkrétního výsledku. Nesmíme zapomínat ani na to, že jsou zde desítky palestinských dětí, 16-letých, které jsou ve vězeních, v izraelských vězeních. I to je humanitární problematika. Samozřejmě, že jsou to věci, které jsou vzájemně propojené. Už jsme se zmínili o tom, že žije jakémsi vzduchoprázdnou, někde v neznámu. Ovšem, pokud jde o gazu, mm, celá oblast gazy představuje jakousi černou díru, protože půl milionu palestinců, kteří zde žijí, trpí nějakým, jakýmsi kolektivním trestem. Rovněž víme, že izraelských věznicích je 7200 palestinských vězňů a asi 44 palestinských dětí mladších 16 let. Od roku 67 bylo začeno 750 mladých palestinců. My samozřejmě žádáme osvobození Geláda Šalita. Ovšem byli bychom naivní, pokud bychom si neuvědomili, že je to problematika, která je propojená s celou záležitostí, celou problematikou Palestiny. Jediný totiž region ve světě, kterého ministři jsou ve vězení, je právě Palestina. Ještě jednou vyjadřujeme solidaritu se situací Gilada Šalita. Děkuji, paní kolegyně Kiel Nielsen, 1 minuta 30. La résolution sur le cap... Děkuji za slovo. Pokud je o usnesení ohledem Gilada Šaleta, ta je jednou z mnoha usnesení, které už jsme přijali zde v Evropském parlamentu ohledně situace lidských práv na Blízkém východě. Pokud je o četaře, Gilada Saleta, ten už je ve vězení přes 1300 dní a tento člověk opravdu musí být eh, osvobozen. Žádáme a opravdu doufáme, že k jeho propuštění dojde. Tento mladý Rovněž ale je zde mladý francouzský palestinec Salah Hamure, který je v izraelském vězení od 13. 3. 2005. I ten musí být osvobozen. Rovněž jsou to mladí palestinci, kteří jsou ve vězení v rozporu s mezinárodním právem a rovněž s úmluvou o dětských právech. Tito lidé musí být osvobozeni pokud jde o aktivisty, kteří bojují proti okupaci Abdala Ramura Dibilin, i tento člověk musí být osvobozen. Dále jsou to eh, členové palestinské legislativní rady doma UN Barbuti a ostatní lidé, kteří musí být osvobozeni. Myslím si, že je na čase, aby Evropská unie opravdu rázně požadovala to, aby lidská práva a právo, mezinárodní právo bylo respektováno na Blízkém východě. Proto si myslím, že nemůžeme postupovat pouze nějakou represí a dalším násilím, jak jsme to viděli například u vraždy eh, představitele Hamasu v Dubaji. Toto odsuzujeme, protože si myslím, že tímto se celá situace ještě zhoršuje, pokud jde o možné osvobození Gelada Šalita. Děkuji kolegyně Kiel Nielsen. Nyní za jednotlivé politické skupiny kolegyně Basesku jedna minuta. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, to už je po druhé, co za poslední několik týdnů hovořím o případu Gláda Šalita. Jsem skutečně ráda, že naše společné úsilí vedlo k, vedlo k předložení tohoto společného usnesení. Vidí, všichni jasně vidí, že Evropská unie se zajímá o eh, humanitární situaci v Gaze, mm, pokud jde o práva Gilada Šalita v souladu s eh, ženevskou umluvou, ty nesmí být založeny nebo podkopávány na základ, kvůli, kvůli konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Jeho otec několikrát zúraznil to, že jeho rodina není politicky zapojená do této záležitosti. Samozřejmě, že si že nejsou dobrovolně v této situaci, v této těžké situaci. Chceme, aby došlo k existenci dvou mírových států, které budou žít jeden vedle druhé bez jakýkoliv problémů. Posledních několik let neustále žádáme a voláme po osvobození Giláda Šalita. Došlo k určitému kontroverznímu návrhu, aby došlo k výměně za tisíc palestinských vězňů. Děkujeme kolegyně Basesku, dále kolegyně Sehnalová, jedna minuta. Děkuji za slovo. Eh, vážené kolegyně a kolegové, případ gilada šalita se stal jedním ze symbolů nekonečného zoufalství a frustrace na blízkém východě a to jak lidí kteří zde žijí tak angažovaného mezinárodního společenství. gilad šalit je rukojmím se jménem jehož pohnutý osud sledujeme s účastí a obavami. lidé blízkého východu jsou bezejmennými rukojmími tohoto konfliktu bez konce. oko za oko zub za zub nebo existuje i jiná naděje pro gilada a všechny ostatní trpící? všechny normy mezinárodního práva nenahradí to co v tomto konfliktu slýcháme tak zoufale málo apel na lidskost zkusit opustit geopolitický pohled na svět kde se hraje s lidskými kartami a osudy vcítit se do role rodin obětí i všech nevinně zadržených a strádajících. co pak brání propustit gilada šalita a všechny ty o jejichž vině beze vší pochybnosti nerozhodl soud a povzbudit tak ty kteří chtějí žít v míru? klíčem k němu je důvěra kompromis a odvaha obhájit jej proti všem nesmiřitelným. prosím udělejte první krok. děkuji. Děkujeme kolegyni Sehnalové. Dále jeden a půl minuty kolegyně Auken. Děkuji, pane předsedo. Tato diskuze, kterou zde dnes vedeme, a je symbolem toho, že potřebujeme eh, dát eh, konfliktu eh, určitou tvář. Je nutné ukázat, že soucítíme s lidmi, kteří jsou zapojeni do tohoto konfliktu. A z tohoto důvodu je Gilad Šalít také dobrým tématem. Je třeba, abychom se vžili do situace palestinců. A na Blízkém východě žije mnoho ale palestinců ve zcela nepřijatelných podmínkách, které neodpovídají humanitárním požadavkům. To platí také po, pro Gilada Šalita a jeho rodinu. My všichni v parlamentu uděláme všechno, co bude jenom možné, abychom zajistili, že tento problém se bude brát vážně. Nejde zde jenom o jedno jméno, jde zde o tisíce eh, zajatců a obětí tohoto konfliktu. Je nutné, abychom zde poukázali na příčiny tohoto konfliktu, na příčiny tohoto utrpení. Je třeba je pochopit. Pokud nic neuděláme, a potom nejen, že bude pokračovat okupace Gazy, ale celá Palestina bude okupována. A e, řešení dvou států, které všichni chceme, doufám, e, nebude Eh, bude jenom hudbou budoucnosti a nebude realitou. Doufám, že se nám podaří nalézt společné řešení a já skutečně doufám, že paní Eštnová také přispěje k tomu, aby eh, nedošlo, aby Evropská unie stále jenom neplatila peníze, ale také, aby se něco změnilo. Děkuji kolegyni Auken, dále dvě a půl minuty kolega Bontes. 2006 25. června 2006 došlo k tomu, že četář Gela Chalet byl unesen z oblasti Gazy. Od té doby je vězněn Hamásem na neznámém místě, bez jakéhokoliv kontaktu s vnějším světem. Žije někde v, mm, na neznámém místě bez přístupu k Červenému kříži či ke komukoliv jinému z vnějšího světa. Izrael i Evropa je na společné lodi. Útočí na nás barbarské islámské síly, které vedou boj, válku proti západní civilizaci. A Izrael je mm, jedním z hlavních mm, bojovníků proti tomuto, proti těmto mm, teroristickým útokům. Nesmíme s teroristy vyjednávat. Hamas chce, aby Izrael výměnou za propuštění Šilada propustil asi tisíc eh, vězňů, mnoho z nich teroristů. Gilad Čalit musí být propuštěn a opravdu by bylo hambou, pokud by Izrael musel výměnou propustit teroristy. Viděli jsme, k čemu takové výměny vedly v minulosti. Byla to euforie mezi teroristy a jejich následovníky a mnohem více teroru. Nesmíme dovolit, aby terorismus vyhrával a nesmíme dovolit, aby Izrael souhlasil s touto výměnou, protože následně může dojít k podobným únosům u nás v Bruselu nebo v Amsterdamu. Musíme opravdu poukázat eh, na to, jak situace vypadá eh, ve skutečnosti. Nesmíme být rukojmými, nesmíme, musí samozřejmě umožnit eh, jeho propuštění, aniž bychom zaplatili takovou vysokou, velkou cenu. Musíme zavést zákaz eh, cest eh, představitelů Hamásu do Evropské unie, eh, dokonce i těch, kteří nejsou na našich seznamech teroristů. Děkuji kolegovi Bontesovi. Dále kolega Kelám, jedna minuta. This young man. Tento mladý člověk je zadržován téměř 1400 dní, což porušuje veškerá mezinárodní práva. Nemá k němu přístup ani Červený kříž. Na tuto kauzu je potřeba se dívat a jej třeba řešit pouze jako lidskou tragédii. Jsem velmi rád, že Evropský parlament podpořil tuto rozpravu a že naši kolegové velmi vřele a kolegyně velmi vřele přijali jeho otce. Rozhodně by se nemělo využívat případu Gelada Šalita jako ESA v rukávu při vyjednávání. Přece chceli Hamas získat legitimitu v mírovém procesu i v jejich zájmu, aby ukázali, že jsou schopni propustit bezpodmínečně Gilada Šalita a zdržet se dalších únosů. Děkuji. Děkujeme kolegovi Kelamovi. Dále je na řadě kolega Kačmárek, jedna minuta. Pane předsedo, dámy a pánové, Usnesení, o kterém hovoříme, není politické povahy. Nechceme řešit konflikt na Blízkém východě. Chceme pouze, aby nevinný syn se mohl vrátit ke svému otci, ke své rodině. A u nás existuje organizace, která se jmenuje Kruh rodičů. Je to tedy tam existuje organizace, která se nazývá Kruho rodičů. Jsou to rodiče jak Izraelitu, tak eh, Palestinců. Tady v podstatě hovoříme o velmi jedinečném případu. Eh, nechceme, aby se otec Gilada Šalita musel přidat k těm, kteří přišli o své nejbližší, o vlastní děti. Chceme, aby byl propuštěn, protože nesouhlasíme s filozofií, že cíl svědčí prostředky. Pakliže válčíte za dobrou věc, tak to ještě neznamená, že můžete dělat věci, které všichni ostatní považují za terorismus. Organizace, které chtějí získat naše uznání a naši úctu, nemohou zadržovat a e, takto držet dále vojáky. Děkuji. Děkujeme kolegovi Kačmárkovi. Nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Nejdříve kolega Preda, jedna minuta. Ehm, Děkuji. za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych se připojil k těm, kteří volají po okamžitém propuštění Gelada Šalita dneska i včera. Rád bych vyjádřil, pro, rád bych projevil sympatii samozřejmě i členy jeho rodiny a ti, kteří se ptají, proč máme toto usnesení, proč přicházíme s tímto usnesením. Dnes musíme si uvědomit, milí kolegové, kolegyně, že to budou už téměř čtyři roky od uvěznění. Uvěznění Galada Šalida za velice brutálních podmínek došlo k porušení mezinárodních právních norem třetí ženevské úmluvy, která se dotýká situace válečných zajaců. Každý další den jeho zajetí, jak si všichni dokážeme představit, znamená obrovské utrpení pro Gilada Šalida a jeho rodinu. Gilad Šalit je nejenom izraelským, ale i evropským občanem. Je to evropská oběť terorismu. A dnes, v den oběti terorismu, eh, si myslím, že právě toto usnesení přišlo včas. Děkujeme kolegovi Predovi. Dále kolegyně Komes. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěla pozdravit rodinu Kilada Šalida. Chápu jejich snahu zasadit se o jeho propuštění. My jejich snahu podporujeme a to vyjadřujeme také ve svém usnesení. Jak usnesení zdůrazňuje, Gilad Šalíci zaslouží statut válečného zločince – Stejně tak se zaslouží statut eh, válečných zločinců vězni zadržované Izraelem. My chceme, aby byl Gilad Shalit propuštěn stejně tak jako všichni mladí palestinští muži a ženy. A toto je způsob, jak dosáhnout míru v tomto regionu. My žádáme paní Aštnovou, aby vytvořila tlak na to, aby byl Džilat Šalít propuštěn, stejně tak jako všichni ostatní váleční vězni, váleční zajatci na palestinské straně. Děkuji. Mnohokrát děkujeme kolegyni Gomesové, jedna kolegyně pan Carnecky. Děkuji, paní Děkuji vám, pane předsedo. Tato záležitost Gilada Šalita si myslím, že má jednak eh, osobní rozměr, je to jeho tragédie, je to tragédie velmi mladého člověka, kterému je tolik jako mému synovi. Je to také tragédie jeho rodiny. Ale nepředstíráme, že tato záležitost nemá širší politický kontext. V zásadě nám připomíná černobílý film, který se často promítá pouze v jedné či v druhé barvě. Film, ve kterém se hovoří uh, o obětech pouze na palestinské straně, což také není objektivní. Myslím si, že dnes bychom měli silným hlasem volat potom, aby byl tento mladý člověk propuštěn, ale nezapomínejme na to, že ti, kteří eh, tolik tlačí na druhé straně, jsou také odpovědní za to, že eh, je v zajetí. Děkuji kolegovi Černeckému. Je mi líto, že nemáme více čas. Uděluji slovo už jenom kolegyni Kurule. Jedna minuta. Mnohokrát děkuji. Jak víte, dnesní, dnešní usnesení se týká velice citlivého tématu ale samozřejmě je to jasně humanitární usnesení. Nejedná se o pouze politickou otázku. Jsem velice ráda, že jsme byli schopni poukázat na tento případ. A jedná se o otázku humanitárního práva a respekt lidským právům člověka. Děkujeme kolegyni Korole. Na závěr této rozpravy eh, bych řekl, že bylo předloženo sedm usnesení. Hlasovat se bude po rozpravě. Omlouvám se, na závěr rozpravy dávám ještě slovo komisi panu Potočníkovi. Thank you. Chairman. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, pokud je o uneseného izraelského občana Gilada Salita. Velice nám to leží na srdci. Paní komisařka Ferrer Waldner požadovala jeho propuštění už 5. července 2006 zde v parlamentu, méně než dva týdny po jeho únosu. V průběhu těchto let u mnoha příležitostí, například i na Radě o přidružení s Izraelem v červnu loňského roku nebo i v závěrech Rady pro zahraniční záležitosti z prosince loňského roku neustále voláme po propuštění Giláda Šalita. Proto se připojujeme k usnesení Evropského parlamentu, které volá po jeho propuštění i dneska. V souladu s hodnocením mnoha organizací pro lidská práva jsme přesvědčeni o tom, že podmínky jeho začení, podmínky jeho únosu jdou proti humanitárnímu právu, mezinárodnímu právu. Proto voláme potom, aby jeho věznitelé dodržovali mezinárodní právo, aby umožnili představitelům Červeného kříže, Mezinárodního výboru Červeného kříže, aby ho navštívili. Víme, že probíhají jednání v celém tomto období. Neustále voláme po jeho propuštění, podporujeme veškeré úsilí v tomto cíli a doufáme, že toto úsilí bude úspěšné. Já osobně předám velice jasný signál v tomto ohledu i kolegyni Ketin Eštonové. Samozřejmě, že mm, myslíme na rodinu Gelada Šaleta. Vím, že jeho otec navštívil Evropský parlament tento týden. Pokud mám správné informace, jeho otec zde právě nyní sedí mezi námi. I want to reassure... Rád bych ho ujistil. Ujistil o tom, že všechno naše úsilí, naše myšlenky jsou s ním a s jeho rodinou a samozřejmě se všemi těmi, kteří trpí v důsledku tohoto dlouhodobého konfliktu. Mnohokrát děkujeme kolegovi Potočníkovi. Nyní je rozprava uzavřená. Máme zde sedm návrhů usnesení O nich se bude hlasovat po ukončení rozpravy. Dalším tématem je eskalace násilí v Mexiku. Nejdříve